I, I... witam państwa serdecznie przechodzimy Dobrý den a my nyní přejdeme rovnou k hlasování. Eh, prosím vás, abyste se usadili. Eh, mnozí z nás se těší už na cestu letadlem, autem, vlakem, takže eh, začneme. První hlasování situace osob postižených albinismem eh, v Malavi a jiných eh, zemích. Eh, pozměňovací návrh 3 za třetím ostasem, kde je pro, proti, zdrželi se,